So, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, wir fahren fort in der Sitzung unseres Ausschusses mit äh, der Anhörung der Exekutivdirektorin der Europäischen Dovolte, abych tady přivítal ředitelku EFSI, která sídlí v Parmě, paní Katrin Lanel. Velice srdečně ji vítám u nás na našem výboru. Není to poprvé co je mezi námi, ale dnes ve specifické situaci vy jste vedla posledních pět let agenturu v Parmě. Váš mandát končí 1. července 2011 a podle nařízení 178 z roku 2002 je to tak, že management board má být volen na základě kandidátní listiny, kterou navrhuje Evropská komise, ale je to v otevřené soutěži a parlament musí s tímto návrhem souhlasit. Mohu říci, že Evropská komise 17. listopadu rozhodla mandát paní Katrin Jesle Laniel prodloužit o dalších pět let. V odpovídajícím dopise pan komisař Dali 25. listopadu eh, toto zaslal našemu výboru. To je eh, vlastně důvod pro dnešní slyšení a Potom napíše náš výbor dopis komisi. Tento dopis bude eh, schvalován dnes v 15 hodin na zasedání koordinátorů čili velice blízko po dnešním slyšení kolegové, kolegyně. Všichni znáte postup, jak probíhalo slyšení komisařů a dnes to bude vlastně postup stejný. Víte, že musím hledět na čas, takže prosím pěkně dodržujte pravidla hry, držte se vaší řečnické doby a začínáme tedy prezentací paní kandidátky na 10 minut. Představí nám svůj program, své stěžení body pro práci do nejbližších pět let, pak se dostanou ke slovu koordinátoři a poté budeme mít dvě kola pro členy našeho výboru a na závěr ještě dalších pět minut pro paní Laniel. Eh, ten ping-pong je minuta otázka, dvě minuty odpověď, 45 vteřin dodatečná otázka, jedna minuta dodatečná odpověď. A abychom mohli, zač- abych to šlo pěkně rychle, tak začneme hned a dávám slovo paní kandidáce na představení jejího programu pro EFSU pro dalších pět let. Prosím, pěkně máte slovo. Mr. Chair, Vážený pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, jsem vždy velice ráda, když mám možnost vystoupit v Evropském parlamentu a vyměnit si s vámi názory eh, týkající se aktivit Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Ačkoliv zakládající legislativa nám dává přísně vědecké kompetence, víme, že třeba zapojit se také do širších společenských diskuzí o potravinovém řetězci, tak aby naše eh, příspěvky rady byly skutečně relevantní pro ty, kdo řídí rizika. Tato výroční výměna názoru s parlamentem byla eh, vždy velice konstruktivní, pokud jde o strategický rozvoj eh, úřadu EFSA a dnešní slyšení je také důležité, protože se týká obnovení mého mandátu. Vaše podpora nám velice pomohla, když jsme se snažili realizovat eh, práce našeho úřadu a chránit tak evropské občany. Vy jste jasně ukázali zájem o naše práce v, července letošní, v červnu letošního roku, když eh, jste přijeli s delegací vašeho výboru, kterou vedl váš předseda Jo Leinen. Vaše návštěva v Parmě byla velice povzbuzující pro naše zaměstnance a pro všechny, kteří se podílejí na činnostech našeho úřadu po Evropě. Zároveň vám chci také poděkovat za vaši podporu, pokud jde o rozpočet na rok 2011. Toho se skutečně ceníme. V roce 2010 eh, jsme se zadali dva nezávislé průzkumy, abychom si poměřili pokrok, kterého jsme dosáhli za posledních 8 let, pokud jde o naše strategické cíle. Ten první je průzkum eh, eurobarometr týkající se eh, toho, jak spotřebitelé vnímají potravinová rizika a výsledky jsou k dispozici už dva týdny a ukazují, že evropští spotřebitelé si spojují potraviny s chutí, potěšením a mají pocit, že je evropský systém bezpečnosti potravin chrání. A pokud jde o důvěryhodné zdroje informací, tak věci jsou na čtvrtém místě po zdravotnících, rodinných příslušnících a organizacích na ochranu spotřebitelů. A co nás pozbuzuje, je, že dvě třetiny lidí důvěřují agenturám, které se věnují ochraně potravin jak na národní nebo evropské úrovni. Evropští občané také věří, že veřejné úřady dělají hodně pro to, aby zajistili bezpečnost potravin, Domnívají se, že naše rozhodnutí vychází z vědeckých podložených eh, důkazů a že dobře informujeme o rizicích, které, souhlas, které souvisejí s potravinami, což je velké zlepšení oproti roku 2005. A druhý zajímavý průzkum eh, byl uzavřen na začátku roku a posuzuje to, jak je úřad vnímán a hodnocen hlavními eh, partnery, včetně evropských institucí, národních úřadů na ochranu potravin, orgány, která, které řídí rizika, vědci a médii. Úřad EFSA je považován za otevřenou a transparentní organizaci, která vydává značné množství kvalitních vědeckých materiálů pro podporu rozhodovacího procesu. Je vnímán jakožto nezávislá organizace, která schromažďuje a využívá e, celoevropských odborných znalostí a zároveň buduje synergie s národními agenturami pro ochranu a pro bezpečnost potravin. EFSA je takto vnímána e, jako důvěryhodný partner a přispívá také k mezinárodnímu posuzování rizik. Nárůst v počtu pravomocí našeho úřadu jenom ukazuje na důvěru, kterou v nás e, vkládají ti, kteří řídí rizika v Evropě. My Jednou z, našich, e, jednou z našich rolí je koordinovat síť evropských odborníků a Ceníme se také minulých úspěchů v oblasti komunikace, ale to nejsou slova chvály z naší strany, cituji takto naše partnery. Zároveň mm, se ukazuje, že schopnost Evropské unie posuzovat riziky se značně zvýšila díky finanční podpoře, kterou jste nám jakožto Evropské instituce věnovali. Respondenti eh, jasně říkali jednu věc, a to, že úspěch oddělení posuzování rizika a řízení rizika a důraz na eh, vědeckou podloženou legislativu. To jsou hlavní pilíře o legislativy o potravinách eh, a zároveň uvádějí tady cituji, že by se nikdy nechtěli vrátit do období, kdy EFSA neexistovala. Nicméně nesmíme Mm, jak se usnout na Vavřínech, protože jsou tu ještě oblasti ke zlepšení. Například eh, by bylo třeba dosáhnout větší otevřenosti vědeckého procesu, eh, komunikovat jasněji a méně odborným jazykem a na to chceme navázat tedy v příštích letech. Když se podíváme na těch prvních eh, osm let existence našeho úřadu, myslím, že můžeme říci, že obecně nový evropský systém bezpečnosti potravin naplnil očekávání zakladatelů a zakladatelek. Evropa eh, učinila zásadní pokrok eh, v případě hlavních eh, problémů veřejného zdraví, ať už jde o takové věci, jako je salmonella, BSE nebo chemické kontaminující látky. A naše, naše role byla taková, že jsme značně přispěli k ke zvládnutí těchto problémů. Při naplňování svého mandátu eh, jsme se museli samozřejmě přizpůsobovat eh, změnám eh, legislativy a to také znamená, že se dosti změnil rozsah a povaha naší práce. Pokud se na to podíváme čistě z hlediska čísel, tak naše produktivita se musela značně zvýšit, abychom se vypořádali s větší poptávkou po našich konzultacích. Například v roce 2007 jsme dostali 220 otázek eh, od komise, v roce 2009 eh, už to bylo 360 dotazů a v roce 2010 900. Značný nárůst eh, výstupu více než 600 eh, nebo 900 eh, tento rok eh, byl možný jenom tak, že jsme navýšili početní stavy a měli jsme také k dispozici více prostředků, za což děkujeme vám, ale samozřejmě jsme dosáhli i lepší efektivity a naštěstí jsme měli možnost využít spolupráce s odborníky a našich vynikajících zaměstnanců. Nové regulační požadavky eh, se od roku 2002 vyžádaly značené navýšení zdrojů, které věnujeme na posouzení regulovaných eh, výrobků mm, neboli aplikací, jak my říkáme, a, a jde například o pesticidy, aditiva do potravin a krmiv a materiály, které jsou eh, v kontaktu s potravinami a také ta zdravotní tvrzení. A když eh, vznikl náš úřad Jesko, eh, bylo možné předpokládat, že za 8 let více než 70 eh, naší vědecké práce se bude týkat těch aplikací, nebo respektive, že budeme věnovat 40 našich zdrojů právě této části práce. A program, pracovní program EFSA se takto stává programem, který je velice podobný agenturám, jako je Evropská agentura pro léčivé přípravky EMA nebo Evropská agentura pro chemické látky. Také se změnila povaha naší práce, abychom reagovali na novou sektorovou legislativu. Takže nyní posuzujeme nejenom rizika pro zdraví lidí, eh, zvířat a rostliny, ale také rizika pro životní prostředí. Takže například posouzení eh, rizik pro eh, životní prostředí, ať už jde o GMO nebo pesticidy, nám dává důležitou roli při ochraně životního prostředí a umožňuje nám tak zajišťovat udržitelnost evropského potravinového řetězce také eh, stále častěji máme zapovinnost posuzovat nejenom rizika, ale také eh, eh, efektivitu či účinnost nebo výhody pro zdraví a životní prostředí. A také jsme hodně investovali do schromažďování údajů, abychom zpřesnili posuzování rizika a přispěli jsme také k monitorování rizik po udělení povolení. Museli jsme eh, redistribuovat eh, zdroje, abychom eh, se vyrovnali s tím navýšením v počtu aplikací či regulovaných výrobků. Takže především teď musíme řešit to, jak se zabývat a dobře sledovat hlavní rizika veřejného zdraví a zároveň pracovat na těch stávajících aplikacích a podporovat klíčové součásti strategie Evropa 2020. Chtěla bych vám tedy dnes říci, jak chceme všechny tyto úkoly řešit. Myslím, že v této souvislosti musíme učinit čtyři důležité kroky. Tak za prvé, eh, systém eh, panelu mm, funguje a efektivně eh, naplňuje své úkoly. Nicméně musíme v této práci si vytrvat. Narůstá nám počet aplikací, stále více času musíme věnovat rutinnímu hodnocení a musíme se vypořádat eh, s dopadem současné ekonomické eh, situace. A tak, eh, aby jsme nadále zůstali atraktivní pro přední odborníky a vědce a zaručili dlouhodobou udržitelnost vědeckých panelů, tak musíme modernizovat úlohu panelů. A tak navrhujeme, aby v budoucnosti jsme se soustředili jenom tam, kde naše odborné znalosti mají největší přínos, aby jsme se věnovali hlavně komplikovaným um, vědeckým problémům, problémům veřejného zdraví. A tím můžeme zajistit vysokou úroveň uh, našich uh, konzultací. Za druhé, bude EFSA potřeba, potřebovat navýšit uh, počet odborných vědeckých pracovníků. Už jsme ten nový model aplikovali na oblast pesticidů. Je to model podobný, který používá agentura EMA. Za třetí je pro nás důležitý eh, příspěvek či spolupráce s členskými státy, protože objem práce každý rok eh, si narůstá a těžko se předvídá. Takže větší spolupráce mezi EFSO a národními eh, úřady bude nesmírně eh, důležitá do budoucna. My jsme rovněž navýšili z 1 milionu eur v roce 2007 své granty na 8 milionů v roce 2010. O tom jsme diskutovali eh, v naší správní radě a také eh, s komisařem na fóru v letošním roce. Dále musíme rozvinout spolupráci s členskými státy a dohodli jsme se na tom, že se soustředíme na spolupráci eh, s těmi nejlepšími eh, institucemi, které mají ty nejlepší odborné znalosti. Je to nový přístup, který bude výhodný pro všechny, protože tak eh, náš úřad bude mít možnost převzít větší odpovědnost za určitý díl práce, více využít eh, veškerého posuzování rizik, které je k dispozici na úrovni EU. Nicméně ta stávající investice ve výši 8 milion eur bude muset být navýšena. Za čtvrté, komunikace o eh, rizicích. To je eh, zásadní část celého procesu analýzy a řízení rizik. Je to nesmírně důležité pro budování důvěry spotřebitelů. Podnikli jsme několik iniciativ máme k dispozici novou strategii pro komunikaci pro roky 2010 až 2013 a na základě ní chceme budovat komunikaci, která bude účinná a efektivní. Chceme se věnovat konkrétním tématům v oblasti komunikace, tak abychom nepublikovali každý jednotlivý eh, dokument, eh, tak jak je k dispozici, ale abychom aktivně komunikovali eh, v těch oblastech, kde můžeme přinést největší příspěvek. Děkuji. Děkuji vám. Myslím si, že jsme pochopili, o čem jste chtěla hovořit a první otázku dostáváte od pana Pilara z EPP. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Promiňte mi za můj hlas. Děkuji vám. Paní Lanel, vy jste hovořila eh, o spolupráci vědců s vědeckým institutem členských států. To je velká odpovědnost. Já jsem včera tady zaslechla, že celá řada studií nejsou nezávislé na průmyslu. Eh, eh, hovořilo se o GMO. A mě to připomnělo mého syna. Ten, když eh, prostě prohraje jeho manšaft, tak za to může soudce a když vyhra, rozhočí a když vyhrají, tak eh, to bylo díky jeho mužstvu ale eh, bylo by velice problematické, kdybychom skutečně nemohli prokázat nezávislé studie. Eh, mohla byste nám prosím pěkně vysvětlovat, jak se vybírají vědci, kteří vypracovávají zprávy a zda jsou skutečně nezávislí na průmyslu, protože průmysl má svůj eh, vědecký tým, který zpracovává zprávy jasně pro ní. Čili já bych, to je situace, která mě velice znepokojuje. Děkuji vám. Vaše odpověď, prosím. Děkuji. Jak říkáte, my eh, se opíráme o externí eh, odborníky, vědce. Hm. Při zpracování svých vědeckých názorů, tak eh, od založení EFSI jsme vytvořili politiku o nezávislosti našich doporučení. Tuto jsme dále zpřísnili v roce 2007 a to na základě šesti principů. Za prvé se to týká výběru odborníků. Vybíráme je podle kritérií, která jsou transparentní a zajišťujeme, aby eh, to byly, měli vysokou úroveň odborných znalostí, eh, zkušenosti s posuzováním eh, rizik a aby neměli střed zájmu s aktivitami FC v té pracovní skupině nebo panelu, ve které budou zasedat. Také eh, se spoleháme na eh, kolektivní odborné znalosti. Nikdy nevydáme doporučení eh, na základě doporučení jednotlivého experta. Jedná se o, o kolektivní práci například 21 členů panelu. Dále jsme vytvořili kolektivní systém, ve kterém každý člen má deklarovat své zájmy každoročně v deklaraci která se vydává na našich webových stránkách a před každým zasedání podle programu eh, zasedání je třeba provést eh, konkrétní deklaraci eh, zájmů, kterou posouzí naše zaměstnanci. Podle z tohoto posouzení ty odborníci se potom mohou nebo nemohou účastnit na té práci, mohou se účastnit jako předseda, zpravodaj nebo jsou vyloučeni z diskuse. V neposlední řadě jsme také stanovili, politiku eh, pro případ, že nějaký odborník eh, nevydeklaruje své eh, zájmy, tak je to považováno za porušení. A pan předseda přerušuje řečnici? Nikdo, takže Dagmar Rodberend. Řečnice nehovoří do mikrofonu. Tak, Tak jenom telegraficky. Paní uh, Kaslanel, jak si myslíte, že můžete uh, zvýšit uh, tu svoji uh, vědeckou dokonalost, uh, zejména uplatňováním principu předběžné opatrnosti, který my máme tak rádi v Evropské unii. Jak chcete zvýšit důvěru v názory FC? a vědců se všemi těmi opatřeními, eh, které jste přijali, ještě pořád nemají takovou důvěru, jako bychom chtěli. Potom jste hovořila o změně systému, chcete změnit ten panelový systém. Já myslím, že musíte tu strukturu FC změnit. Zatím si nejsem jistá ohledně toho panelového systému. Každopádně, co uděláte s tou změněnou struktury, pokud nedostanete tolik peněz a zaměstnanců, které byste potřebovala? A zároveň bude třeba to všechno změnit. A poslední věc. Složitost vědeckých eh, názorů nebo posudků, tak aby eh, zohledňovali společenské názory. Děkuji, tak tři otázky za jednu minutu. Správně říkáte, že kvalita je podstatná. Nejde o eh, nezávislé vědecké, nezávislá vědecká doporučení, ale jde i o vybudování metodiky posuzování rizika. Snažíme se tedy eh, zlepšit naši metodiku, zaměřujeme činnost na schromažďování eh, údajů a v neposlední řadě máme iniciativu pro eh, posuzování momentů, eh, kde narážíme na jistou vědeckou nejistotu v naší práci. Tak to chceme říci eh, těm, kdo řídí rizika, kde jsou případná slabá místa, což je důležité například pro uplatňování principu obezřetnosti. A pokud jde o strukturu, tak eh, musíme zlepšit naše organizační strukturu, protože, jak už jsem říkala, Eh, zpracováváme stále více a více těch aplikací, dnes už je to nějakých 800 eh, a organizační struktura to musí odrážet. Ale nejde jenom o tu strukturu, eh, musíme zlepšit spolupráci s externími partnery. Pokud jde o ty sociální potřeby a požadavky mm, společnosti, ano, potřebujeme kvalitní vědecké informace, poskytovat takové kvalitní informace, ať už jde o otázku lidského zdraví, zdraví rostlin, zvířat. Někdy se nás také ptají na posouzení rizik, která dopadají na životní prostředí. Musíme posuzovat účinnost a efektivitu opatření v oblasti veřejného zdraví, takže tím se rozšiřuje kompetence našeho úřadu a také působnost či mm, množství faktorů, které v práci posuzujeme. Dodatečná informace. Já jsem se spíše ptala nejenom, nejen tak na rozšíření Eh, vašich kompetencí, ale spíše eh, eh, na rozšíření přístupu vašich vědeckých pracovníků. Často to posuzují velice úzkoprsým způsobem, mohu to tak říct, jakým způsobem je tady chcete dále proškolit, aby vnímali věci mnohem komplexněji než doposavat. A to vše za situace, že byste neměli dostatek peněz na nábor nových pracovníků. Um. Já myslím, že jsme se vynasnažili, abychom zlepšili transparentnost a otevřenost eh, vědeckých eh, postupů. Samozřejmě se můžeme zlepšovat dále, ale v některých oblastech je to zcela evidentní. Ale chápu, že důvěra ve vědeckou práci našeho úřadu, například v případě GMO, není optimální, takže to chceme zlepšit, chceme být otevřenější, transparentnější, lépe řešit eh, nejistoty, které trápí ty, kteří rozhodují o rizicích, ale chci eh, říci, že je důležité si uvědomit, že kompetence našeho úřadu jsou omezené právě jenom na vědecké posuzování rizika. Nemůžeme jít dále nad rámec eh, takto stanovených kompetencí, protože jinak bychom ohrožovali tu zásadu, základu oddělení posouzení rizika a řízení rizika. Thank you. Děkuji, paní Karen Lepáš. Question, madame la directrice, sera dans la lignée de... Děkuji. Já bych se chtěla zeptat eh, na podobnou věc jako paní Ayuso. Vy jste uvedla, že jste se hodně e, snažili zlepšit situaci, ale chci e, se zeptat na následující. V rámci druhého, svého druhého mandátu chcete zajistit, aby e, v Mezinárodním institutu pro přírodní vědy, které mají kteří mají za, což je úřad, který má například vynikající odborníky na GMO. Eh, tak jak víte, tak jejich, eh, výsledky jejich práce se hodně řídíme. A co chci říct, si nemyslíte si, že byste podle nich měli revidovat eh, svůj panel, že byste se měli více snažit dosáhnout konsenzu a tak se vyhnout tomu, že vydáváte protichůdná odborná stanoviska? Děkuji. Jak už jsem řekla, zájmem odborníků, kteří jsou našimi panelisty nebo pracují v našich pracovních skupinách, se řídí transparentními kritérii a ty jsou k dispozici všem. Všichni mají možnost se s nimi seznámit. Je třeba si uvědomit, že když náš úřad pracuje, tak vždy bereme v potaz veškeré vědecké relevantní a kvalitní poznatky, ať už pocházejí odkudkoliv a může to být eh, z odborné literatury, z dokumentů žadatelů, mohou to být eh, informace z organizací, které podporuje daný sektor, ale je důležité, aby to byly kvalitní vědecké poznatky a poznatky relevantní. Když mluvíme o nezávislosti úřadu EFSA, tak je třeba nestratit ze zřetele to, že musíme e, předkládat kvalitní vědeckou práci, protože co potřebujeme je důvěra v nezávislost naší práce, ale je důležité, aby naše výsledky e, byly oceňovány i vědeckou komunitou v EU a e, celosvětově. Takže to je naším cílem. Kromě toho eh, je pro nás důležité, aby probíhala skutečně otevřená diskuze, kde se přednáš, nadnášejí nejrůznější vědecké názory tedy i názory ehm, protichůdné. Organ... Uvažujeme také o přizvání eh, odborníků, kteří by mohli přinášet eh, sebou nějaký střed eh, zájmu, pokud jejich příspěvek může být relevantní pro naši práci. Takže pokud je tam nějaká, nějaký kontroverzní moment, pokud je to téma kontroverzní, chceme ho prodiskutovat co možná nejširším kontextu. Euh, euh, Promiňte mi, paní ředitelko, ale vy jste mi nezodpověděla na mou otázku. Já jsem se vás přesně ptala na ILSI. Pan Piper je odpovědný za panel GMO, což je ohromná odpovědnost a já jsem chtěla přesnou odpověď na mou otázku. Prosím pěkně. Uh, Nemýlíme se, tak ta činnost, o které eh, mluvíte, souvisí s eh, tvorbou dokumentu eh, týkajícího se metody k posuzování rizika geneticky modifikovaných organismů před několika lety. Toto bylo také předmětem výzkumu Eh, financovaného eh, generálním ředitelstvím pro výzkum, čili z veřejných prostředků, kde pan Kepr eh, byl zapojen stejně jako jiní odborníci. My tohle považujeme za činnost, která by dozajista mohla být užitečná pro práci panelu. A tam vůbec nešlo o to, že by vědecký panel FC hm, požehnal tomuto dokumentu v činnosti panelu eh, bylo přivednuto k celé řadě jiných eh, zdrojů při vytváření té metodiky. Děkuji, Bart, jste si příštím. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, ještě zůstal u té otázky Pilar o Jezu a Korin Lepáš. My máme v, nebo v těch úvodních poznámkách jsme hovořili o tom, že hm, Eurobarometr eh, zdůrazňuje, že vy považujete eh, za důležitou eh, svoji nezávislost a je tedy třeba zabránit konfliktu zájmu z průmyslu a vy tedy tvrdíte, že hm, odkazujete na nezávislost vědeckých odpor, expertů, hovoříte o těch pokynech z roku 2007. To je pěkná teorie, ale jaká je praxe? Kolikrát se stalo, že nějaký vědecký expert eh, byl eh, požádán nebo, nebo dotázán, eh, že sám odstoupil nebo byl požádán, aby odstoupil. A, a jaká je tady realita a jaká je teorie? mohl byste nám k tomu něco říct? Jak já jsem řekl, my jsme jasně stanovili, stanovili, že eh, v, v, našich, v naší politice k prokazování eh, zájmu, eh, co to je střed zájmu, co považujeme za střed zájmu a je to politika, kterou chceme implementovat celá řádným způsobem v naší každodenní práci. Pokud se srovnáme s jinými organizacemi, jak v Evropě, tak mimo ní, nemyslím, že je eh, netřeba být spokojený s touto politikou. Je to velice eh, sofistikovaná politika. Je třeba zvolit eh, samozřejmě kritéria a určitá pro poměřování střetu zájmu. A samozřejmě to může být předmětem debaty. A já jsem připravená na tuto debaty, debatu s vámi. Na vše mohu také říci, že po dvou, třech letech uplatňování této politiky a také kvůli tomu, že jsme to probírali s delegací, která nás navštívila v tomto výboru, mm, tak jsme probírali taková fakta, jako že někteří eh, mají větší odpovědnost než ostatní, například předsedové výboru nebo panelu, jsou viditelnější a u nich bychom mohli být eh, přísnější, náročnější, takže eh, zavádíme nové nástroje k efektivnějšímu uplatňování pravidel, která máme, tak abychom se vyhnuli potenciálnímu nebo alespoň vnímanému konfliktu zájmu. A my už jsme mm, přijali určitá opatření, která budeme uplatňovat, až ten panel budeme obnovovat příští rok a následující rok. Děkuji vám za odpověď, ale moje konkrétní otázka zněla, jestli za poslední tři roky vašeho ředitelování došlo někdy k tomu, že by nějaký externí vědecký expert by nebyl připuštěn k tomu svému úkolu, protože na základě stří, eh, screeningu byly zjištěny nějaké jeho vedlejší zájmy? Eh, nebo stalo se, že by to eh, v odborníci někdy vydeklarovali? Já to třeba sám deklaruji, že mám zájmy v průmyslu, a tak ono deklaruje se to někdy tady u vás? Ano, každý týden narazíme na nějakého odborníka, který je vyloučen z nějaké konkrétní činnosti. Buď nemůže být předsedou nebo zpravodajem, nebo nemůže zpracovat, nebo nemůže navrhovat texty. Takže je to celá běžné, tak abychom zajistili nezávislost našich Eh, doporučení. Dokonce jsme měli situaci, kdy jsme bohužel zjistili, že nějaký expert eh, nevydeklaroval eh, zájem, který jsme potom považovali za sporný. A to byly dvě situace tedy. A tam jsme zahájili postup pro vyloučení toho experta. A znovu jsme přeskoumali to vědecké doporučení, abychom zajistili, že eh, ten vliv toho odborníka nebyl takový, aby to mohlo nějak kompromitovat nezávislost našich eh, vědeckých doporučení. Děkuji, Židý Kelvin. Děkuji. Já jsem se chtěl zeptat na klonování a na jeho vztah eh, k tomu, jak řešíte potravinové normy ve členských státech a jak můžete od nich brát informace a doporučení. Asi víte, že v Británii v pátek jsme se dověděli, že klonované maso je bezpečné k požívání. To bylo poměrně eh, bez, explicitně řečeno ve zprávě agentury pro eh, potravinové normy. Vaše agentura eh, říká, že není žádný náznak, že jsou nějaké rozdíly. A není to úplně to samé. Nebo není to to samé jednoznačně. A rozhodně to nedává konečné doporučení spotřebitelům. Já jsem se tedy chtěla zeptat, jak eh, mm, vedete eh, styky eh, se ženskými státy v těchto věcech a jak přihlížíte navzájem ke svým informacím a jestli opravdu, jestli, co, co si myslíte o snaze parlamentu o zvláštní legislativě ke klonovaným zvířatům. Děkuji. Pokud se podíváme na klonování, tak eh, máme celou řadu věcí ke spolupráci se členskými státy. Například, eh, když jsme požádali eh, komisi o zpracování stanoviska, tak jsme ve členských státech mm, otevřeli kontaktní pracoviště a tam jsme schromažďovali Eh, konkrétní informace. A to bylo nesmírně důležité, protože asi víte, že není tolik dat a informací o této záležitosti, takže to bylo hodně důležité. Také je třeba říci, že eh, prohlášení agentury pro potravinové normy tedy je podložené doporučeními eh, FSI. V zásadě tam nejsou žádné rozpory to znamená, že pokud jde o bezpečnost, my nevidíme žádný eh, rozdíl mezi mlékem a masem eh, z klonovaných zvířat nebo jejich potomstva a běžnými výrobky. Ovšem eh, může tady být výhrada k zdraví a blahobytu zvířat, což je samozřejmě důležité věci, důležitá věc, a která spadá další pravomocí. A to samozřejmě není konečné tvrzení. Je tady eh, celá řada nejistých věcí a my to nadále sledujeme. Nedávno jsme zrevidovali naše vědecké stanovisko a také sledujeme výsledky některých klíčových výzkumných projektů ve členských státech a na evropské úrovni, tak, abychom mohli omezit eh, ten nedostatek poznání, eh, který máme a tu nejistotu, které máme v této věci. a já zatím nemůžu, eh, já nemůžu, komito, eh, já nemůžu komentovat to, eh, jestli je vhodné, abyste přijímali zvláštní legislativu. K tomu to není součástí našich pravomocí. Dobrá, děkuji. Já myslím, že jste jasně ukázala to, co jsem se s vás snažila dostat. Je tady kulturní rozdíl v tom, jak se přistupuje k těm údajům. Máme tady stejná data a v Británii se jasně řekne, je to bezpečné, ale vy řeknete, vy i nedá, že, i nedá, že i nadále budete eh, to sledovat. Já neříkám, že jedna odpověď je správná a druhá je špatná, ale já říkám, že v určité fázi eh, je povinnost dát spotřebitelům odpověď. Ono. Já myslím, že, eh, že jsme odpověď podali, ale prostě tak jsme se dostali daleko. Musíme to nadále blivě sledovat a tak eh, to, to se týká všech našich doporučení. My nemůžeme říci, že to je jednoznačně bezpečné a není problém. Jako uh, seriózní organizace musíme říci, že věda se mění každý den a to, co uh, je dnes pravda, možná je zítra, bude zítra špatně. Takže ono vždycky není uh, snadné to uh, jednoznačně vysvětlit. Děkuji, Karty Kaliota. Ja, dank u wel. Uh, bedankt dat u hier weer bent. Um, u bent de e- Děkuji. Děkuji vám za to, že jste dorazila na naše slyšení. Vy jste jedinou kandidátkou. A mě zajímalo, zda bylo vyhlášeno mm, výběrové řízení a jak je možné, že jste jedinou kandidátkou, jedinou uchazečkou. Je to kvůli nějaké složité situaci na vašem úřadě, kvůli velkému tlaku a obrovskému objemu práce, nebo kvůli tomu, že je méně financí pro vaši práci, anebo protože se snažíte se navázat eh, na svou předchozí práci. Má toto vše dopad na to, že jste jedinou uchazečkou? Um, thank you for the question. I... Děkuji za tuto otázku. Já si myslím, že toto slyšení je součástí procesu, který je plně popsán v zakládající eh, legislativě, kde se říká, že výkonný ředitel úřadu si může požádat o obnovení svého mandátu a to pouze jedinkrát. Takže eh, to je vlastně důvodem, proč jsem tady jako jediná uchazečka. Jinak by eh, Evropská komise vyhlásila otevřené veřejné výběrové řízení je, chtěla bych říci, že je důležité uvědomit si, že se nám hodně navýšil objem práce, že eh, ta situace se vyvíjí, ale není úplně nejobtížnější. My jsme vlastně rádi, že máme tolik práce, že je v nás kladená tato důvěra a snažíme se zajistit, eh, aby úřad EFSA i nadále byl schopen nabízet Eh, názory eh, ohledně mm, základních otázek ohrožujících veřejné zdraví, ať už jde o kontaminující látky, potraviny a tak dále. Takže nepřesouváme všechny naše finanční zdroje na posuzování mm, těch regulovaných eh, produktů, na ty mm, aplikace. Ten důvod naší existence je mnohem širší. Věnujeme se zám kontaminujícím látkám, výživovým látkám, tak Jinými slovy chci říct, že musíme zajistit, aby náš úřad byl schopen vždy nabídnout podporu také udržitelným inovacím a zároveň posuzovat ta základní rizika veřejného zdraví, která pramení mm, z potravin. Ja, ik stelde u ook een vraag over het feit dat... Ano, eh, děkuji. Jenom eh, jsem ještě položila eh, jednu otázku, která se týkala financování a tak si říkám, co uděláte mm, s tou finanční situací, jak se na toto díváte a zda vám to umožní udržet si svou nezávislost. Well, here I would say um, that it is important. Myslím si, že je důležité, pokud sdílíme tu stejnou vizi pro náš úřad, tu, kterou jsem představila, tedy eh, pokud si přejete, abychom měli další prostředky, tak budeme rádi za vaši podporu. Jinak eh, chápu současnou eh, obtížnou ekonomickou rozpočtovou situaci, takže bych tady neprosila o další rozpočtové zdroje nebo poplatky, ale ano, je pro nás důležité dostat další finanční prostředky navíc, abychom vám mohli nabídnout tu podporu, kterou si přejeme stejně jako spotřebitelům. Takže pokud je jediný způsob, jak se k těm prostředkům dostat, zavést systém poplatku za práci EFSA, dobře, tak tomu tak může být, ale nechci říkat, eh, že by to byl systém úplně nový v Evropě, protože eh, jsou tady další evropské agentury, které poplatky účtují, například eh, Evropská agentura pro léčiva nebo chemické látky. A ten systém může být nastaven takovým způsobem, že se nějak neovlivní nezávislost našich vědeckých stanovisek i při zavedení systému poplatku. Ja, von der EFD. Děkuji mnohokrát. Nikoho nevidím z EFD, tak se dostáváme k druhému kolu otázek. Renáta Zomr, prosím. Děkuji mnohokrát. Vítám vás mezi námi. Mám otázku k Health Claims, k nařízení Health Claims. EFSA musí v současné dobře zpracovat více než 40 tisíc 000 Health Claims, já vím, že jste se soustředili na 4 tisíce a um, je plánováno zveřejňování po etapách, ale teď mi bylo sděleno, že celkový seznam Health Claims by mělo být uveřejněno najednou, to je správné, eh, z důvodu férové soutěže. Počítáte s tím, kdy to bude? A za druhé, eh, EFSA plánuje tedy zavádění poplatků za své evaluace. Eh, předpokládám, že to do budoucnosti se bude týkat tedy i health claims. Zohlední eh, EFSA také potřeby malých a středně velkých podniků, které eventuálně prostě už jsou velice finančně zatížené. Bude existovat nějaké odstupňování těch podplatků a nebo to bude celkově tak, že budou snesitelné a únosné i pro malé a středně velké české podniky. A další otázku dám potom v rámci možnosti dodatečné otázky. Eh, děkuji. Velice správně říkáte, že eh, dostáváme hm, hodně těch hm, hm, zdravotních tvrzení, těch eh, health claims, je jich přes 4 tisíce a už jsme to zpracovali ve čtyřech dávkách a naším cílem je skompletovat eh, tu, eh, tu práci i v oblasti eh, rostlin do června příštího roku, tak aby Evropská komise pak mohla předložit návrh založený na našem vědeckém postoji. Ale chci k tomu říci, že budeme tu práci vydávat se dávkově po určitých souborech. Jinak správně říkáte, že zároveň dostáváme také žádosti přes systém aplikací. Letos jsme takto obdrželi přes 400 eh, aplikací eh, podle článku 13.5 a 13.2, takže i tato práce je pro nás velice důležitá a i tady můžeme uvažovat o poplacích a pokud jde o um, praktické fungování systémy, já doufám, že to bude součástí eh, posuzování dopadu, který chce eh, zavést u udržitelnosti, k udržitelnosti poplatků Evropská komise. Já eh, Ano, čili moje další otázka v této souvislosti, co si pro tuto evoluční práci, pakliže si dobře vzpomínám, eh, byl navýšen personál EFSI, pakliže bude eh, už uzavřeno těch 4 tisíce tvrzení o vlivu na zdraví dobře, pak budou tedy další, ale jistě jich nebude tolik, čili budete redukovat zase personál, nebo řeknete, musíme ho zachovat pro budoucí úlohy? When I joined the organization... Já když jsem nastoupila do úřadu, tak mi řada lidí říkala, že nemám moc štěstí, protože v roce 2007 a 2008 to budou dva roky, kdy eh, bude eh, kulminovat objem práce u úřadu a mohu k tomu říci, že eh, ta práce se navyšuje každý rok i poté, takže ještě neskončila naše práce podle článku 13.1. Chceme nejprve dokončit eh, tu práci k eh, těm zdravotním eh, tvrzením, protože dostáváme stále více a více těch aplikací a u článku 13.1 chtějí podávat firmy další zdravotní tvrzení, hlavně k těm, která jsme nějak odmítli. A pak jsou tady rizika související s potravinami a to jsou prioritní záležitosti v oblasti veřejného zdraví a tady je důležité, abychom byli stále schopni nabízet tu nejkvalitnější, ty nejkvalitnější eh, vědecké informace pro eh, ty, kdo rizika v této oblasti řízí, řídí. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku eh, k k těm ekvivalentním látkám je to princip, který se používá u GMO, ale hodně byl kritizován vědeckým společenstvím. Některé zprávy říkají, že eh, GMO, které jsou eh, podstatným ekvivalentem pro jiné negeneticky modifikované organismy nebo konvenční organismy, mm, mají jiné kvality či ehm, eh, vlastnosti, ať už jde o vitamíny co tedy chcete udělat eh, s touto záležitostí? Chcete nahradit tento princip eh, a pokud ano, tak čím? Eh, mm, správně říkáte, že konkrétní metodika posuzování rizika, která byla vypracována pro GMO, aby se řešily konkrétní faktory GMO, znamenají, že nemůžete eh, stejným způsobem hodnotit například rostliny a, a hodnotit rostliny stejným způsobem jako jednu jedinou eh, chemickou eh, látku při srovnávání těch organismů GMO a konvenčních organismů. My pochopitelně víme, že někteří tuto metodiku spochybňují, i když je celosvětově uznávána. Jde o to, abychom byli otevření kritice a jiným názorům. My vedeme vědeckou diskuzi i s těmi, kteří současnou metodiku spochybňují. A v roce 2011 plánujeme to, že až budeme dokončovat, budeme končit eh, a konečně zpracovávat eh, ty eh, pokyny k posuzování riziku, tak chceme změnit hlavně tu část, která se Eh, týká to eh, srovnávání a přesně plánujeme odborný vědecký seminář. Tam pozveme odborníky z členských států, nevládních organizací, odborníky eh, z příslušných sektorů a povedeme vědeckou diskuzi o té srovnávací metodologii a chceme přitom být co možná nejotevřenější a transparentní. Doufejme, že ta diskuze, která se nyní na úrovni našich společností vede, bude základem pro tu další diskuzi s odborníky a vědci a velice ráda vás budu o výsledcích eh, naší práce k tomuto tématu informovat. Eh, děkuji. Vzhledem té kritice eh, a vašemu současnému personálnímu obsazení, myslíte si, že až skončíte svou práci v EFSA, nebudete přijímat se, která bude přímo či nepřímo Eh, souviset eh, eh, s biotechnologickým průmyslem. Je to tedy dotaz na mě osobně. Ano, nemám takovýto plán, nechci se potom vrhnout do práce v nějaké společnosti zabývající se GMO. Já myslím, že tady je důležité říci, že náš úřad má přísný personální řád, platí pro nás stejný řád jako pro jiné úředníky Evropského společenství a dva roky po ukončení eh, činnosti v úřadu musíme informovat eh, o tom, eh, kde budeme nadále pracovat a o případném střetu zájmu. Ale osobně se nemyslím, že bych mohla nastoupit do takovéto firmy zabývající se GMO. A myslím, že ani moje kompetence by je nějak příliš nezajímaly. Ja, ähm, gut zu hören. To je dobré slyšet, eh, Francois Grostet. Děkuji. Hodně se tady hovořilo o navýšení práce, o problémech konfliktu zájmu, o transparentnosti. Nebylo by třeba přejít od externího systému k systému interních expertů? Samozřejmě, no otázka není tak aktuální, ale to by znamenalo, že je třeba navýšit budget, rozpočet a my víme, že tady není možné rozpočet nafouknout, eh, protože by to znamenalo dodatečné prostě náklady. Máte vůbec skutečnou evaluaci týkající se zdrojů a moje druhá otázka, eh, jak eh, se pta, kterou se, na kterou se ptá moje kolegyně. Mm, eh, první seminář se konal v říjnu minulého roku existuje veliká nekalá komercializace a to má závažné důsledky také v rámci hospodářské krize. Má EFSA nějakou ofenzivní strategii může eventuálně eh, radit policejním složkám, aby postupovali proti nelegálnímu obchodu. Uh, Pokud jde o tu první eh, otázku, tak eh, je pravda. Myslíme si, že bychom měli posílit vnitřní vědecké ehm, možnosti, co znamená možnost najímat další odborníky, další vědce. Samozřejmě, že vím, že ta hospodářská situace, rozpočtová situace je velice špatná, ale zároveň je zjevné, že bezpečnost potravin je uh, velice důležitou záležitostí jak pro vás poslance, tak pro spotřebitele, takže si myslím, že by tato oblast měla být dostatečně financována, abychom mohli eh, kompetence v této oblasti naplňovat. Naším odhadem je to, že pokud chceme skutečně řešit úkoly eh, související s aplikacemi eh, a rostoucím počtem aplikací v této oblasti, tak budeme možná muset zdvojnásobit počet pracovníků, kteří se těmto činnostem na našem úřadě věnují což je nějakých 120-150 eh, lidí. Vypadá to jako velké číslo, ale když se takto srovnáme s jinými evropskými agenturami, které zpracovávají tisíce aplikací, žádostí, eh, ať už je to v oblasti léčivých přípravků nebo chemických látek, tak si myslím, že to není až eh, tak veliké číslo. A chci říci, že sektor zemědělství a potravin je tím prvním hospodářským sektorem v Evropě potraviny jsou naprosto zásadní součástí našeho života a mají dopad na naše zdraví a myslím si, že v příštích letech bude potřeba navýšit rozpočet úřadu v, řádě, v řádu asi 50 milionů eur. Není to tak obrovský nárůst, když to srovnáme s objemem naší práce a když zvážíme význam potravin v našem životě a význam tohoto hospodářského sektoru a inovací s tím souvisejících. A pokud jde o to obchodování, eh, tak eh, k tomu mohu říci, že ačkoliv to je více otázka, jak sama říkáte, na ty, kdo řídí rizika, kdo se zabývají dodržováním pravidel, tedy na ty kompetentní kontrolní úřady, tak e, za nás mohu říci, že pokud budeme požádáni, tak samozřejmě můžeme nabídnout pomoc při ehm, identifikování e, vznikajících e, problémů či rizik. Můžeme na to věnovat menší tým který se věnuje neregulovaným výrobkům a tímto způsobem se zavčasu pokusit eh, poukázat na případná eh, rizika do budoucnosti, protože mm, Evropa je důležitým obchodním partnerem pro celou řadu zemí po světě. K té první otázce. Vy jste řekla, že byste si přála navýšit rozpočet o, 15, eh, o, o 50 milionů eur, abyste mohla opravdu pracovat, ale pakliže eh, se nenavýší tento rozpočet, bohužel, protože víme, že peníze jsou nedostatkové, dnes je to velice těžké, domníváte se, že budete muset splnit vaší misi správně i bez navýšení těch prostředků? Já si samozřejmě myslím, Ono je těžké odpovídat na tuto otázku, protože je to tak trochu pesimistický výhled, ale pokusím se. Potom bychom eh, se museli zamyslet nad tím, co považujeme za prioritu. Buď řekneme, dobrá, nejdůležitější je čas zareagovat na eh, žádost, aniž bychom se jakkoliv snažili vést dialog se žadatelem a potom bychom přesměrovali i nadále zdroje eh, z od znečišťujících látek, zónos, chemických znečišťujících látek a otázek souvisejících s výživou k žádostem. Takže to by mohlo zásadně ovlivnit naší schopnost chránit veřejné zdraví, protože jsou důležité otázky. Nebo řekneme ne, budeme se zabývat ty, těmihle věcmi, protože to ovlivňuje eh, nezávadnost potravin a veřejné zdraví, protože se eh, jde o eh, věc a hm, zachováme prostě to relativně špatnou úroveň komunikace se žadateli. Prostě tak bych si to předpověděl, že to dopadne. Dobrá, děkuji, pane předsedo. My jsme tady hodně slyšeli o pod potřebě eh, většího počtu zaměstnanců a peněz. A já, mně se nelíbí eh, tohle strašení, že když nedostaneme eh, zaměstnance a zdroje, tak neuděláme to, co máme udělat a mm, nebudeme chránit spotřebitele v Evropě. Já se ptám, jak zlepšit efektivitu SFC zlepšením postupu tak by to nevyžadovalo příliš zdrojů. Například pokud jde o zlepšení komunikaci a spolupráce eh, s žadateli. Například orientační eh, eh, ta tvrzení o zdravotních dopadech. Tam je to dalekosáhlá daleko procedura a na konci řeknete ano nebo ne. Stačilo by říct, vaše složky jsou z 95% v pořádku a chybí nám tam tahle a tahle informace. Mohli byste nám to eh, předložit? A pokud eh, řeknete ne, tak vy eh, raději je necháte znova to celé udělat, jako a zase plítváte jejich časem i energií. Tak jak byste tohle to chtěli zefektivnit? Ono je důležité říci, že my neříkáme jenom ano a nebo ne. A že s žadateli komunikujeme. Nicméně jsme omezeni v tom dialogu vzhledem k tomu masivnímu počtu žádostí, které jsme dostali. Takže samozřejmě ta kvalita dialogu s žadateli je eh, dána eh, disponibilními zdroji. A potom také říkám, eh, že nežádáme hm, jenom o podporu, aniž bychom nepomáhali sami. My máme projekty s pomocí externího konzultance, konzultanta, které mají zlepšit naši efektivitu a zracionalizovat naše pracovní postupy tak, abychom fungovali efektivněji a tak, abychom co nejlépe využívali své zdroje. Já nechci vytvářet zbytečný strach, pokud jde o zdroje. Akorát říkám, že jako jiné agentury v Evropské unii, které zpracovávají stejný objem žádostí, eh, nejsme, podpo, nejsme podporováni. A my jich zpracováme asi 800 ročně. Takže otázkou je samozřejmě eh, rozložení zdrojů eh, podle priorit. se vám i nadále bude k službám, ale je důležité, abychom si otevřeně a přímo podebatovali o tom, jak my bychom rádi vylepšili vztah s žadateli, ale samozřejmě to má dopad na zdroje. No to vypadá, že tohle je otázka eh, typu, eh, jestli dřív slepice nebo vejce byly. Ale já se zeptám, vzhledem k tomu, že máte tolik žádostí a že je těžké navýšit rozpočet, tak jako víte, eh, vaše, znáte své postupy, tak já se ptám, kde je zlepšíte. Kde přesně, tam jsem se ptala, a jste ochotná to udělat. Ano. Jsme ochotní to udělat. Už jsme se i hodně snažili v roce 2011. Lépe v naší organizační struktuře eh, zohledníme to, že zpracováme žádosti a budeme mít eh, nějakou takovou horkou linku, eh, kde bychom se snažili zlepšit dialog se žadateli. Takže to bude první praktický krok. Potom Samozřejmě stále častěji eh, používá mechanismus eh, přerušení řízení a to budeme dělat i do budoucna, abychom eh, zlepšili dialog se žadateli. Takže jsme ochotní a budeme to dělat v roce 2011. Děkuji. Děkuji. Kristina Gutierrez. Děkuji mnohokrát. Paní ředitelko, líbí se mi, jak odpovídáte a vaše odpovědi se vždy zakládají na vědi. A líbí se mi, že se eh, nenecháte vyvést míry. Za prvé, my ve Španělsku se děláme veliké obavy, co se týká dovozu produktů z Maroka, bez jakékoliv kontroly, zda jsou tam použity pesticidy, ani se nekontrolují dovážená semena. Eh, eh, Víme, že tady máme dokonce množství, které eh, jde přes hranici bez kontroly. Eh, co může udělat EFSA, co se týče analýzy těchto produktů, které eh, přicházejí zejména na trh ve střední Evropě? Jsou to tedy výrobky z Maroka, které vstupují na potravinový trh. A ještě mám čas na druhou otázku, že máte informace o tom, E, e, zda e, se uvažuje o tom, že se má nějak předepisovat užívání menšího množství pesticidů. Za to Světová organizace obchodu s tím přijde. K té první otázce, která se týká dovozu, tak my nezodpovídáme za kontrolu dováženého zboží, jak asi víte. Nicméně pravidelně nás komise žádá o vědeckou podporu pokud eh, přijde na evropský trh nějaký produkt, eh, kde je odhalena nějaká eh, znečišťující látka nebo problém. Proto v roce 2007 jsme tu naši vstřícnost přidali do mm, našeho soukoru základních hodnot v FC a snažíme se rychle vědecky poradit manažerům eh, rizika. Například jsme eh, reagovali takto v oblasti melaminu nebo v nikotinu v houbách dovážených z, houby, eh, z Číny. A potom také se to týkalo těch jirských výrobků kontaminovaných dioxiny. Pokud je o geneticky modifikované organismy, tak tam, mm, myslím, nemůžeme obecně odpovědět na vaši otázku. Je třeba se tím zabývat u každého eh, jednotlivého geneticky modifikovaného organismu. Některé jsou vytvářené tak, aby se eh, snížilo používání pesticidů. A já věřím, že v kontextu legislativy, která v Evropě existuje, tím máme určité informace, dostáváme informace, ale nemáme pravdě, nemáme pravomoc posuzovat tuto otázku, čili my neposuzujeme ani efektivitu, ani eh, vliv na životní prostředí, pokud jde eh, o geneticky modifikované organismy. Například u potravinových aditiv to děláme, nebo u krmivových aditiv to děláme, ale u pesticidů také, ale nemám žádné pravomoci, pokud jde o konkrétně geneticky modifikované organismy a jejich prostředí. Dodatečná otázka, nevím, zda mi budete moci odpovědět. Znamená to tedy, že vy nemáte odpovědnost týkající se dovážených výrobků a že by bylo příhodné, aby to množství eh, výrobků, které se dostává eh, prostě z jiných středozemních zemí sem, to znamená, že vy se domníváte, že by bylo potřeba, aby tady existovala, existoval nějaký orgán, který by tedy kontroloval tento trh, tyto výrobky, které stále hromadněji vstupují na náš trh z afrických států? Um, ano, já mm, myslím, že my opravdu už se pohybujeme v rámci eh, zvyšující globalizace i v tomto sektoru. A nezodpovídá za to jenom EFSA, ale Evropský systém eh, potravinové bezpečnosti má celou řadu mechanismů a předpisů a samozřejmě kompetentních orgánů, které eh, zajišťují, aby produkty, které se dostávají na trh Evropské unii, neovlivňovaly negativně zdraví spotřebitelů. Tady bych řekla, že zájevců tedy, že jsme vytvořili systém obsazený velmi malým týmem, kde se pokoušíme posoudit, co se děje v oblasti neregulovaných produktů. Tak, abychom si mohli být jistí včas eh, tedy eh, zjistit eh, vznikající riziko. A pokud k něčemu dojde, tak je důležité, abychom byli k dispozici Evropské komisi, co by tomu, kdo řídí riziko a aby potom tam mohla podle toho chránit spotřebitele. Děkuji, nesačal des. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si jistá, asi víte, že máme eh, dvojí epidemii, eh, nebo souvisící epidemii obezity a cukrovky. A pokud jde o cukrovku typu 2, tak 90% je právě dáno eh, zvýšenou váhou. Mě zajímá dětská obezita ve stávajícím ekonomickém klimatu totiž existuje obava, eh, že rodiče nebudou dávat dětem tak zdravé eh, jídlo. A ptám se, jestli vy něco děláte, pokud jde o podporu eh, zdravých, zdravých stravovacích návyků. Já vím, že je to sisyfovský úkol, ale myslím si, že byste se tím samozřejmě mohli e, zabývat, i když je mi jasné, že pokud jde o počet zaměstnanců a rozpočet, tak to bude stížené. Ano. My opravdu tady máme určitou eh, úlohu a výživa je eh, součást našeho mandátu. Musíme i nadále se snažit poskytovat eh, vědecká doporučení v těchto věcech, tak abychom podpořili příslušné instance, aby mohly přijímat ty nejefektivnější veřejné zdravotní politiky. Nedělali jsme to například eh, u, jenom u těch eh, výživových tvrzení, ale i u nebo zdravotních tvrzení, ale i u eh, doporučení ohledně makrovýživových látek a denních dávek. Máme metodiku, které, která má pomáhat tu dietní referenční hodnotu členským státům promítnout do konkrétních pokynů, protože nejíme jenom živiny, ale i konkrétní potraviny, takže je třeba to potom promítnout do konkrétního jídelníčku. A já s vámi tedy souhlasím, budeme muset i nadále investovat, tak abychom mohli podporovat v této oblasti. Děkuji. Ne. No additional questions. Zdá se, že další dotazy tady nejsou, tak pan Ferel. Signora, come avrà notato? Děkuji vám, pane předsedo. Vy jste mm, viděla od celé řady otázek, že tento výbor s nesmírným zájmem sleduje aktivity EFSI. E, vždyť jsme i při probírání Berlátovy zprávy schvalovali zprávu a přijali jsme tam pozměňovací návrh, v němž je velice zvýrazňována role EFSI, co se týče komunikování rizik v této oblasti. A mm, přáli bychom si také, aby členské státy e, vytvářely obdobné národní organizace, které by spolupracovaly s EFSOU. E, my sice v Itálii máme zákon o zřízení Národní agentury, ale tato agentura ještě nebyla založena. A já bych vás samozřejmě se teď nechtěl naptat na, ptát na legislativu členského státu, to není ve vaší kompetenci, ale já bych rád e, e, slyšel vaši zkušenost a určité technické hodnocení. Došlo-li by eh, k založení takovýchto národních agentů, které by spolupracovaly s e, jistě by to musely být jiné struktury. Ano, děkuji. E, v jednotlivých členských státech fungují e, různé mm, systémy. Nějakých 10-12 států má e, vlastní úřad pro bezpečnost potravin či podobná rizika. V jiných státech takové úřady nejsou, což ovšem neznamená, že nemůžeme všichni společně a efektivně spolupracovat. A vy hovoříte o Itálii, tam mohu říci, že skutečně velice dobře s tímto členským státem spolupracujeme. Je to jeden ze států, který eh, vykazuje obrovskou aktivitu, eh, pokud jde o, o granty a, a další projekty v oblasti posuzování rizik, takže to jenom dokazuje, že neexistuje žádný jediný institucionální model, spíše záleží na dobré vůli a ochotě členského státu s námi spolupracovat, tak abychom se vyhýbali zbytečným duplicitám, naopak využívali synergii na ochranu veřejného zdraví. Okay. Dann kommen wir zur dritten. Tím pádem se dostáváme ke třetímu kolu otázek. Nemáme tady CCR nikoho dalšího, takže eh, teď jsou na řadě zelení. Pan Šlitr, děkuji. Ano, my jsme tady eh, diskutovali o nezávislých odbornících eh, a o posuzování rizik a kritice Eh, se tady už eh, hovořilo a já se chci zeptat na jinou věc a to eh, pokud jde poslední GMO kukuřice, tak zdá se, že poslední informace jsou takové, že toxicita se měnit nebude, u toxicity ovšem eh, nejsou to jednoduché součty. Eh, pokud se přidávají různé látky, tak ta finální toxicita může být eh, větší než toxicita jednotlivých složek. Takže mě zajímá, zda bude nějaká delší studie než ta současná 40-denní studie u u kuřat krmených touto kukuřicí. Já si myslím, že ta doba zatím je naprosto nedostatečná. Jakým způsobem tedy můžete říci, že ty současné výsledky z mm, posuzování rizik jsou dostatečné a průkazné? Děkuji. Tak nejprve, pokud eh, jde o řešení mm, těch nejistot eh, a používání, eh, nadměrného používání slova nepravděpodobné, tak to, co my říkáme, je mm, to, co skutečně získáváme od vědců, vycházíme ze současného nejlepšího stavu vědy a jejich poznatků. Nicméně, mm, na druhé straně je potřeba zajistit, eh, že jakožto úřad neposuzujeme pouze rizika před eh, uvedením výrobku na trh, ale v Evropě máme také možnost eh, monitorování rizik, což znamená, že Chceme také předpokládat eh, případný dopad či riziko a to můžeme zjistit eh, v takzvaném eh, monitoringu po uvedení produktu na trh a tomu se také věnujeme na základě žádostí Evropské komise, kdy komise chce, abychom každý rok jakožto úřad nabídli vědeckou zprávu Eh, která posuzuje údaje, které získáme z členských států a také od eh, společností, které se věnují GMO, pokud jde o konkrétní pozorování při pěstování plodin eh, mm, geneticky modifikovaných a soustředíme se na potenciální, potenciální rizika, která se rýsují a mohla by se tedy stát skutečnými riziky do budoucna. Pokud jde o ta o ty testy z krmivy, tak eh, ty nevylučujeme. Máme eh, pokyny, které uvádějí, že možná budeme v některých eh, situacích potřebovat využívat to srovnání na základě ekvivalentních látek a provést další toxikologické studie, ale to je přesně věc, o které chceme diskutovat na tom avizovaném eh, odborném semináři, na který chceme sezvat eh, odborníky z všech států, který by se měl konat v roce 2011. A pokud jde o posuzování rizik pro životní prostředí, tak jsme eh, revidovali naši práci v této oblasti podle požadavku Evropské komise, posilujeme metodiku tak abychom mohli posuzovat dlouhodobý dopad eh, geneticky modifikovaných organismů na životní prostředí. A to nám nabídne také mm, možnost shromáždit další informace a údaje a zajistit tak eh, ochranu jak veřejného zdraví, tak životního prostředí. Okay, next eh, question. Děkuji. Další otázku. Vy, vy chcete doplnit otázku, dobře? Ten seconds. I mean... Jenom krátce chápu, že pak my jsme ti pokusní králíci. Proč se nepožádáte o další testy, když to je úplně nová věc, když tady eh, dodáváme nové toxíny, žádáme eh, v takovém případě nové testy, protože ty původní byly velice krátké a řešily pouze výživové kvality dané plodiny. Um. Já si myslím, že aby toto neodráželo mm, skutečnost. Eh, my jsme se nikdy nerozhodli něco rovnou mm, vyloučit, nějaké testy rovnou vyloučit. Eh, my jenom říkáme, že to není adekvátní hned na začátku žádat eh, systematické testování krmiv že spíše třeba definovat, kdy je takový test důležitý, za jakých okolností, v jaké situaci a chceme o tom diskutovat s odborníky a věci z různých oblastí. Budeme se tomu věnovat v roce 2011, jak už jsem říkala. Frederik Ries. Frederik Ries. Merci, monsieur le président. Euh, une dizaine de... Děkuji, pane předsedo. Eh, tady už zazněla celá řada otázek týkající se nezávislosti vědeckých expertů a na druhé straně se říká, že to je vlastně eh, hlavní eh, smysl existence vaší organizace. Já bych se tady ještě jednou chtěla zeptat na tu zásadu vaší práce, jak je to s bisfenolem A. Já jsem byla strašně zvědavá a divím se, že si ještě o tom nehovořilo komise, e, myslím, že to má zakázat. Myslím si, tento návrh má být zveřejněn v lednu nebo v únoru. A mě by zajímal, eh, jak to vypadá, jak ve skloubení s vaším stanoviskem, které, eh, myslím, bylo publikováno v září a nebo v říjnu, týkající se právě bifenolu. To je to, o čem se zmínila paní Lepaš. Tady byly pouze dva věci, kteří konstatovali tu neekvivalentnost Eh, ve vašem panelu. Myslím si, že jeden z členů byl v menšinovém názoru, ten se nesledoval. Jak tedy vy analyzujete vůbec celý ten příběh bisfenolu, eh, který nás bude zaujímat, kterým se budeme zaujímat ještě příštím rokem? Děkuji. Ano, příslušný panel se tímto eh, bifenoly zabýval 6 měsíců. Náš vědecký eh, postoj či stanovisko eh, bylo takové, mm, že eh, jsme vše zvážili a přeskoumali jsme vědeckou dostupnou literaturu a uvedli jsme, že nenavrhujeme žádnou revizi přípustného mm, příjmu nebo dávky bifenolu. Některé studie říkají, že Tady eh, mohou být jistá rizika, ale studie, jsou, jsou to studie, které mají své nedostatky. Takže eh, nakonec eh, byl ten náš závěr odborného panelu takový, jaký byl. tomu bych ještě uvedla, že eh, odborný eh, seminář, který jsme organizovali společně se tou zdravotnickou organizací před několika týdny, dospěl ke stejným eh, závěrům jako naš, náš úřad, takže důležité je to, abychom dále zlepšovali způsob, jak komunikujeme ty nejistoty, což je důležité pro rozhodování u lidí, kteří rozhodují o rizicích. Je třeba, aby věděli, jakou přesně důvěru mohou mít v poznatky, které vědecké společenství nabízí. A také musíme být schopni e, říci, po té, co proběhne ve společnosti diskuze, zda se budeme této věci více zabývat, e, jakožto věcí, která je nejistá a, a která může být potenciálně e, riziková, zda tedy aplikovat ten, tu zásadu předběžné obezřetnosti. Chceme tedy dále monitorovat výzkum v této oblasti v nascházejících měsících a letech a také jsme posoudili chemické látky, které se eh, budou eh, eh, nahrazovat, které budou nahrazovat bifenoly, protože tyto látky bude potřeba nahradit látkami, které jsou rovněž bezpečné. Merci. Je, je comprends la ano, děkuji. Chápu potíž vaší pozice, ale pravda je, že bychom prostě rádi také slyšeli v těch mezích, ve kterých musíte pracovat, Mm, protože obdobné eh, samozřejmě diskuze probíhají i v jiných agenturách, například o eventuální škodlivosti elektromagnetických vln. My z vaší části prostě eh, očekáváme jaksi větší reakci. A velice krátce to, co jste zvedla ve svém úvodu. Eh, hovořila jste o eurobarometru, eh, o tom, eh, jak prostě EFSA je dobře nazírána ze strany evropských institucí, ale to, co jsem tam tak trochu postrádal, i když vy můžete říci, že to není vaše role, ale přece jenom vůči evropským občanům, co hodláte dělat do budoucnosti, abyste se soustředila více taky na tuto otázku? Um, you, I... Souhlasím s vámi, že eh, naše práce, naše komunikace by měla být eh, jasnější, eh, silnější a proto jsme začali také pozměňovat komunikační strategii, jak jsem naznačila. Musíme maximálně využít stávajících zdrojů, které máme a chceme zpracovat přístup eh, podle jednotlivých témat eh, v naší nadcházející komunikaci. Eh, těžko říci, jak bude no, chceme lépe vysvětlovat práci, kterou děláme, ať už je to třeba v oblasti zónos nebo v jiných oblastech v oblasti, kde dosahujeme velikého eh, pokroku, například eh, při snižování patogenů v potravinách. Můžeme vzít takovýto konkrétní příklad, eh, vysvětlit na něm roli našeho úřadu, vysvětlit, jak potom naše informace používají členské státy, poslanci v parlamentu, politici. Takže nejde o to nějak zásadně měnit komunikaci, ale spíše eh, způsob eh, té komunikace. A pochopitelně eh, důležitým tématem, o kterém chceme komunikovat s veřejností, je naše nezávislost, nezávislost vědců a odborníků, s nimiž spolupracujeme a proč je pro nás tak důležité, abychom se vyhýbali střetům zájmu. Na druhou stranu nemůžeme, nelze říci, že nikde nebudeme spolupracovat odborníky, kteří nikde nebyli v kontaktu eh, se nějakým konkrétním podnikem, firmou či organizací, protože toto je eh, důležitý rys eh, rozvojem práce v oblasti veřejného zdraví. Linda McEwen, děkuji. Vy jste úřadem pro bezpečnost potravin, ale věnujete se i dalším oblastem, například dopadů GMO na životní prostředí, jak jste říkala, pokud je o klonování, e, tak e, vlastně se věnujete welfareu zvířat, e, ale jaká, jak vnímáte tu rovnováhu v té své práci? je pro vás prioritou eh, bezpečnost potravin, ale když jde třeba o to klanování, tak eh, se dozvídáme, že eh, EFSA je, pro, je úřadem pro bezpečnost potravin a s tím vlastně souvisí i bezpečnost požívání masa sklonovaných zvířat. Takže jak vnímáte tu vaši roli v takových oblastech, jako jsou o klonování, souvisí to nějak prioritně s tím vaším hlavním posláním? Indeed. Tak já si myslím, že bezpečnost potravin a dopad potravin na lidské zdraví, to je eh, důležitá eh, součást našeho poslání A když posuzujeme konkrétní výrobky nebo technologické postupy, tak kromě toho můžeme posuzovat i související aspekty. A to se hodně rozpracovalo. Teď je tady ten eh, welfare zvířat, dopad na životní prostředí, eh, výhody pro životní prostředí a lidské zdraví. Toto vše spojujeme, kombinujeme a eh, společně sformulujeme jakožto závěrečný postoj ale bezpečnost jako taková je základem naší práce ale ten přístup je multidisciplinární a tak eh, eh, díky našim pracovníkům a externím odborníkům jsme dokázali k věcem přistupovat komplexně a eh, vynášíme soudy jenom o bezpečnosti, ale o dalších aspektech, které jsou pro vás jakožto zákonodárce a rozhodující osoby důležité. A myslím, že tato práce se nám daří a Samozřejmě nikdy nezapomínáme na bezpečnost, když posuzujeme pohodu zvířat nebo um, efektivitu nějakých uh, opatření. Tímto způsobem uh, chceme svou uh, práci rozvíjet do budoucna. So at... Takže nikdy nevnímáte uh, vhodnost toho, uh, co um, se nabízí, zda je dobré uh, využívat klonovaného masa. A co té spolupráce s národními úřady. Eh, zdá se, že Evropský úřad by měl eh, nahrazovat práce na národní úrovni, úrovni ale není to tak, že se spíše duplikuje ta, eh, ta práce? Um, um, I, I don't... Já myslím, že neposuzujeme eh, eh, vhodnost určitého eh, technologického postupu nebo výrobku, ale pokud jsme pořádaní, abychom posoudili efektivitu, činnost výrobku, tak samozřejmě vnímáme také to, zda ten výrobek přinese nějakou výhodu, ať už zemědělcům nebo mm, zvířatům, pokud je o krmivo, nebo mm, životnímu prostředí či spotřebitelům. Takže ano, v tomto slova smyslu posuzujeme vhodnost nebo užitečnost nějakého výrobku eh, či eh, technologie. Ale eh, Druhá otázka. Máme jiný mandát než Národní úřady pro bezpečnost potravin a myslím si, že tady si vzájemně nekonkurujeme. Nikdy eh, jsme v našem úřadě nešetřili záležitosti, které jsou relevantní čistě pro místní eh, úroveň nebo úroveň členských států. To není oblast naší působnosti, soustředíme se čistě na to, co je relevantní pro celoevropskou úroveň. Ale při naší práci samozřejmě čerpáme z informací, které shromažďují eh, Národní úřady pro bezpečnost potravin, využíváme jejich odborníků, jejich odborných znalostí, takže eh, budeme systém eh, úzké spolupráce a synergii s národními úřady a tuto dimenzi hodláme do budoucna jenom posilovat. Danke, Elisabetta Gardini. Děkuji, Elizabeta Gardini. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také paní ředitelce. Již tady eh, zaznělo mnoho slov. Děkuji také za příležitost, že se eh, mohu zeptat i já. Chtěla jsem se krátce vrátit k tvrzením o zdraví týkající se tedy health claims. Je důležité, co k tomu říká EFSA, protože existují také funkční výpovědi, jsou, došlo tady k parafarmaceutickým kritériím, které byly schváleny v agentuře a to vedlo k takovým hodnocením, která mm, prostě byla protichudná v souvislosti ve srovnání k jiným doporučením z vědeckého světa a chtěla jsem vědět, zda tento přístup eventuálně znovu promyslíte a zvážíte také to, co k tomu říkali ostatní s ohledem na narůstající kvantum práce a na nezbytnou informovanost spotřebitele mám ještě jednu otázku, kromě navýšení rozpočtu tedy a kromě dodatečných spolupracovníků e, je ještě něco, co byste potřebovala pro větší efektivitu vaší práce? Já si myslím, že naše práce e, v oblasti těch zdravotních tvrzení, health claims, e, je součástí kontextu nebo mandátu, kterou se nám dostalo od zákonodárců a konkrétně ze směrnice o zdravotních tvrzeních. Tam se praví, že musíme zajistit, aby tato zdravotní tvrzení byla založena na eh, průkazných vědeckých informacích. Eh, a to je mm, samozřejmě mm, velmi náročná koncepce, ale eh, dodržujeme ji. Máme dokument, který pomáhá žadatelům, firmám lépe pochopit požadavky na ně kladané co po nich budeme chtít eh, pro posouzení na zdravotních tvrzeních, jakým způsobem budeme údaje, které nám zasílají, posuzovat. Eh, vaše otázka se týká také toho, jakým způsobem zlepšit dialog se zaž- s žadateli, s těm, hlavně s těmi, kteří byli v první instanci odmítnuti, jakým pomoci, aby předložili tu žádost na podruhé lepší. To je důležité a proto jsme zorganizovali několik seminářů. Začínáme vlastně tento týden. Zveme tam odborníky eh, z konkrétních firm, eh, sektorů a budeme hovořit o konkrétních zdravotních eh, tvrzeních, například pokud o imunitu. A společně budeme diskutovat o těch nejposlednějších vědeckých poznacích v té dané oblasti a budeme si společně eh, vyměňovat informace, postoje a názory tak, aby se nám v budoucnosti dostávalo kvalitnější žádostí. Pokud je o zdravotní tvrzení, tak v této oblasti už se spolupracujeme s komisí, abychom zajistili, že se soustředíme na, na prioritní záležitosti. Eh, doposavat myslím, že ta spolupráce fungovala velice dobře, takže komise nám pomáhala eh, stanovovat priority takže v tuto chvíli eh, jsme pozastavili například botanické výrobky, kde možná, k nímž se možná v budoucnu budeme muset vrátit, ale ta interakce, komunikace s komisí eh, je pro nás důležitá, probíhá dobře a chceme, aby tato náročná práce, která se týká obrovského množství výrobků, byla úspěšná. Takže poslední kolotázek Senda Jirgen tady není, takže Dagmar přebírá otázku, prosím pěkně. Děkuji, pane předsedo. Jenom jsem se chtěl a vrátit k té červenějti, která se táhla celým tím slyšením, a sice na jednu stranu kvalita eh, vědeckých eh, doporučení, otázka eh, geneticky modifikovaných organismů, a já jsem jenom chtěla zdůraznit. Mm, já tu odpověď znám, a chtěla, kolegové by to chtěli asi slyšet. Jak chcete zajistit, abyste dostala vždycky ty nejlepší eh, vědecké eh, mm, poznatky, jak je obtížné eh, přitáhnout mladé dobré vědce do parmy. A pokud, jak je těžké tedy, aby s mandátem a tím statutem a nařízením, které mm, my jsme změnili, což bylo hloupého parlamentu, jak těžké je rozšířit vaše úkoly s ohledem na to, co všechno od vás žádá. To znamená nejen vědecká doporučení, například o klonovaných zvířatech, ale například pokud jde o společenské potřeby. Jak je to těžké všechno? A možná závěrem byste nám ráda řekla to, co byste si přála. Tak Eh, Dagmar eh, vlastně eh, v závěrečné otázce mě vzala slovo a <laughs> tím svým rezimem já bych se býval také zeptal na něco podobného, aby bylo vidět, že náš výzor, výbor má opravdu ehm, na srdci tu nezávadnost potravin, to je hlavní cíl. A samozřejmě otázky nezávislosti FC kvality jejich stanovisek a také její uh, eh, pracovat jenom preventivně a nejenom afirmativně. To jsou obrovské věci, které tady eh, eh, spadly za poslední hodinu a půl. Tak teď máte, paní Žislen, pět minut, abyste to celé uzavřela a schrnula a všechno zodpověděla ještě jednou. Děkuji. Jak říkáte, tak Mar, eh, ono je to velmi obtížné. Máme eh, obtížný a důležitý úkol v FC e. A eh, jsme odhodláni i nadále chránit bezpečnost potravin, životního prostředí a blahobyt zvířat. Pohodu zvířat, pardon. Jsme, myslím, v tomto ohledu dobře připraveni. EFSA už není eh, ten začínající podnik jako před pěti lety díky podpoře, kterou jsme dostali od vás. My jsme eh, vynaložili hodně úsilí ke zlepšení našich eh, pracovních metod, lepší, racionálnější procesy, Vnitřní i vnější procesy jsou nastavené. Zlepšili jsme vědeckou spolupráci se členskými státy, která vlastně neexistovala do roku 2007. Také jsme eh, diverzifikovali v eh, impozantním způsobem tu multidisciplinární, eh, ty multidisciplinární znalosti, které potřebujeme. A zároveň uznáme, že je to stále obtížnější, protože máme stále větší požadavky na svou práci. Jak říkám, letos jsme dostali 900 žádostí od Evropské komise o vědecké vyjádření, téměř dvojnásobek jako oproti loňskému roku. Takže to si musíme uvědomit. My jsme připraveni eh, vám i nadále poskytovat ty nejlepší eh, eh, poznatky a snažíme se co nejlépe využívat naše zdroje. A vrátím se k tomu, to, co říkala paní Delang. My se opravdu hodně snažíme, ale potřebujeme si uvědomit, že vzhledem k důležitosti potravin v našem životě a pro naše zdraví a k důležitosti zemědělsko-potravinářského sektoru. V evropské ekonomice a vzhledem k tomu, že eh, vy jako eh, ti, kdo zodpovídáte za řízení rizika, musíte dostávat od nás komplexnější informace nejenom eh, ve vztahu k životnímu prostředí, ale i k dalším aspektům. My se vám snažíme poskytnout takové informace, abyste se mohli rozhodovat na vědeckém základě. A budeme se také snažit na základě otázek, eh, které jste mi dnes položili, a které i nadále budeme eh, sledovat. Hmm, se, se budeme snažit o transparentnost, o otevřený dialog, dokonce i vůči těm, eh, kteří se staví proti našim vědeckým doporučením. Je důležité si toto uvědomit, pracovat na nezávislosti našich vědeckých doporučení. Je také důležité, abychom eh, se ujistili, že hovoříme s těmi, kteří vždycky nevěří našim vědeckým doporučením, tak abychom eh, si uvědomili, jak eh, zlepšit, projasnit ta naše doporučení, aby ty vědecké otázky, které se společnost klade, abychom je lépe zodpověděli. A na tom budeme pracovat v nadcházejících letech. Já doufám, že i nadále budeme získávat podporu, kterou jsme získávali od vašeho výboru i v nadcházejících pěti letech. Děkuji vám. Dobrá, takže jsme se dostali ke konci e, slyšení. Děkuji všem kolegům a, eh, za otázky, paní Jocelyn Lanel za odpovědi. Koordinátoři e, se sejdou v 15 hodin, kdy e, budou. E, se bavit o dopise, který napíšeme komisi o hodnocení tohoto. A v 16 hodin budeme pokračovat v tom, co říká Jacqueline McLeod, eh, která je eh, ředitelkou eh, v agentury pro životní prostředí a ta nám řekne něco o budoucnosti životního prostředí v Evropě v roce 2010. Děkuji.